Eh, titulky těchto eh, právních aktů eh, budou začleněny do zápisu tohoto zasedání. Obdržel jsem od Evropské lidové strany, a tedy od frakce, seznam nominací do výborů a delegací seznam eh, se objeví také v zápise. A tento zápis ehm, bude schválen, pokud se nevyskytnou ehm, do příslušného termínu žádné námitky. A teď můžeme přejít ehm, k samotnému programu.